Okay. Guten Morgen. Takže krásné dobré ráno. Eh, vítám všechny, kteří již dorazili a doufám, že ještě někteří přijdou. Nebylo naším rozhodnutím, abychom zasedali přímo po svátku, ale jedná se o tlumočení a máme tlumočení k dispozici pouze pondělí, úterý, úterý, středu, nebo prostě tak nějak. Každý Každopádně jsme neměli příležitost dostat nějaký jiný den. A proto je nás to jenom pět. Když nepočítám spolupracovníky, takže jim děkuju za to, že aspoň ti přišli. Ačkoliv je nás tak málo, no vlastně šest je nás tady. Ačkoliv je nás pouze šest, máme eh, tlumočení do všeho, kromě estonštiny, malčtiny, švédštiny. Máme dokonce i chorvačtinu, ale kolega nedorazil teď se dostaneme. Máte nějaké námitky proti programu? Není tomu tak. Pan Fontana to nemůže dnes být. Prosí nás, abychom eh, se jeho záležitostí zabývali odpoledne. Takže teď se dostáváme k bodu číslo 3 a 4 to se týká rámcového programu pro výzkum a inovace 2014 až 2020. Naší zpravodajkyn je Emma McClarkin, která tady nemůže být dnes odpoledne, protože má tu příležitost, že uvidí královnu. No to je báječné, pozdravujte ji od nás. Takže Emo, máš slovo. Thank you, Chairman. Um... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Přeji všem dobrý den. Já jsem zpravodajkou na obě, obě stanoviska Horizon 2020 a rámcový program, eh, které jsme dostali od výboru ITRE a budu hovořit o obou najednou. Návrh na Horizon 2020 chce združit eh, veškeré financování pro výzkum v EU do jednoho programu. Obecný cíl programu Horizon 2020 je mít tři pilíře, excelence a věda, in, eh, průmyslové vedení a společenské výzvy. Velmi vítám závazky k pilíři excelence a, excelence a věda jakožto základající kritéria, což jsou kritéria, eh, která jsou základní pro výzkum a vývoj a měla by být i základní pro tento program. Rovněž vítám ambiciozní rozpočet pro Horizon 2020. Je to jedna z oblastí rozpočtu, která já si myslím opravdu má přidanou hodnotu a měla by být podporována. Možná eh, vás to překvapí, ale já bych nebyla proti navýšení rozpočtu na tento důležitý program. Nicméně v rámci programu a rozpočtu 2000, Horizon 2020 by měl dojít k přeskoumání priorit. Nesouhlasím s rozpočtem 3 miliardy na Evropský institut inovací a technologií. Ehm, Přidaná hodnota EIT musí být přeskoumána, protože teď vůbec není jasné, jestli ty peníze utracené v této prioritě poskytnou větší hodnotu za peníze, než kdyby se ty peníze nasměrovaly do jiných oblastí programu Horizon 2020. A proto bych navrhovala snížit tento rozpočet na 1 miliardu a ty dvě, ty dvě zbývající miliardy by se vrátily do celkového rozpočtu Horizon 2020 a soustředily by se na rozšíření obecných priorit a konkrétních cílů, které jsem navrhla. Tyto dodatečné cíle jsou Jednak zahájení výzkumu na kulturním dědictví Evropy, což bylo součástí před, předchozích programů, ale neobjevuje se to v na současném návrhu komise. Já si myslím, že pro výbor kult e, je naprosto zásadní, aby toto zde obsaženo bylo. Proto zde přímo odkazuji na kulturní dědictví, e, jak je uvedeno v rámci nařízení. Poté kompetence ve sportu. Zejména chci zdůraznit potenciál výzkumu ve sportu jako prostředku na zlepšení celkového zdraví eh, evropských občanů a prostředku na podporování sociální koherence a začlenování. Rovněž chci posílit roli žen ve vědě a technologii a roli akademického výzkumu a e, vzdělávacích kampaní při vývoji nových produktů a nových business modelů pro malé a středně velké podniky. Kromě přístupu k peněžním prostředkům je nutné zajistit, aby tento proces byl jednodušší a konec konců Horizon 2020 by měl být program spřažený s Erasmem 2020 a jeho cíly. Těším se na názory stínových zpravodajů a ostatních kolegů v tomto výboru, kteří mi sdělili své názory a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkujeme vám. Pan Bago. Köszönöm az szót, elnök asszony. Egy apró kiegészítésem lenne. Nagyon magas szintű munkát végzett McLarkin asszony, is. Děkuji. Dovolte mi malý dodatek. Děkuji paní McLarkinové za odvedenou práci. S jejím sekretariátem a s jejími asistenty jsme diskutovali všechno, o čem mluvila, ale rád bych ji poprosil, aby přeskoumala svůj návrh na EIT a omezení jeho rozpočtu, protože já jsem přesvědčen, že to, že mu vezmeme dvě miliardy, by znamenalo, že EIT bude v podstatě institucí, která ničeho nedosáhne, nebude moci vůbec fungovat. Myslím si, že ty 3 miliardy bychom měli ještě přehodnotit. Jednoznačně si pak myslím, že by se nemělo eh, brát 2 miliardy euro od tohoto institutu. Myslím si, že je nutné toto téma dále prodiskutovat. Děkuji. Děkujeme vám. Anu Takula. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Budu velmi stručný. Dovolte mi říci pouze několik málo poznámek. Já si nemyslím, že je toho tolik, čím můžu přispět do této rozpravy, jinak vlastně než kvantitativně. Velmi vítám hrubý návrh, eh, tak jak jej předložila Emma, A vítám také návrh prioritizace eh, zdrojů v konkrétních oblastech. Velmi se mi líbí to celé téma sport. Hlavně vzhledem k tomu, že sport skutečně je jednou z oblastí politik, eh, která spadá do pole působnosti našeho výboru a myšlenka zlepšení veřejného zdraví sportem je myšlenka dobrá. Rovněž je důležitá sociální role sportu, na tu nesmíme zapomínat a to samé platí i pro rovné příležitosti pro muže a ženy. Faktem je, že některé členské státy v této oblasti dost zaostávají. Pokud jde o seškrtání rozpočtu pro EIT, eh, souhlasím s obavami, které EMA eh, zmínila, protože tato instituce by měla být spíše sítí než jednou institucí. Měla by to být síť výzkumných institucí a univerzit, které již v Evropě existují, takže další instituce nepotřebujeme, potřebujeme pouze propojit. Celkově vzato jsem s návrhem velmi spokojen. Předložím několik pozměňovacích návrhů. Myslím si, že paní zpravodajka odvede velmi dobrou práci a těším se na spolupráci v rámci našeho výboru. Děkuji. Děkujeme vám. Já bych ráda zdůraznila i to, co říkal pan kolega Takula ke sportu. I já jsem proto, abychom to téma ehm, faktory životního stylu zohlednili. Samozřejmě to eh, všichni známe. Někdo kouří, někdo pije, někdo eh, jí hamburgery po desítkách. Eh, to tu, to tu pravda asi nebude, ale ten překlad je takový, takový úsměvný faktory životního stylu, protože v Němčině to zní hrozně lifestyle v angličtině, to zní docela dobře, ale myslíme tím vlastně něco negativního, že ano? Takže je otázka, jak bychom toto slovíčko mohli obsat nebo pojmenovat jinak. Možná, že v angličtině je to tak běžné, ale v Němčině ne. V Němčině je to strašné. E, a souhlasím také s kolegem Bago. EIT e už e, existuje, provádí velmi dobrou práci a teď jde o to rozšířit jeho síť a více zaměřit práci, kterou provádí. A tím pádem to je téma, které je velmi důležité. Takže e, s tím návrhem na seškrtání rozpočtu e, v podstatě o obrovskou sumu, že ano, ze tří ze 3, zhruba 2 miliard na 1 miliardu to je naprosto nepředstavitelné, to nemůže nikdo žádat, protože ten institut tím zničíte. V konzultacích se ukázalo, že v rámci požadavku je tento institut zcela eh, oprávněný, že práci odvádí velmi dobrou a funguje velmi dobře a tím pádem si myslím, že bychom v této oblasti neměli být tak přísní, jak navrhuje EMA a eh, jednoznačně představíme nějaký pozměňovací návrh, dejme tomu na nějaké seškrtání, ale ne na takto drastické, to rozhodně ne. Takže to by byly mé stručné e, poznámky. Já tedy nejsem spravodajkou ani stínovou spravodajkou, ale kromě toho mohu říci, že vlastně souhlasím s tím, co navrhuje paní McClarkin. E, chce se někdo vyjádřit? A ano, komise, prosím. Děkuji za tu možnost eh, vyjádřit se. Spravodajka se zmínila o excelentnosti vědy. To je klíčový princip, eh, na jeho základě byl tento návrh eh, připraven. My věříme, že je to zásadní část tohoto přístupu, že třeba posílit tento přístup. Jde o podporování toho nejlepšího výzkumu, ty nejexcelentnější výzkumné týmy v Evropě. Vítám také komentář o tom, že by se navrhlo navýšení rozpočtu. Ten eh, rozpočet eh, sám je už dost eh, ambiciozní a teď ještě navíc se požaduje zvýšení. Pokud jde o ty další body, já už jsem předtím říkal, že kulturní dědictví je už pokryto tímto návrhem. Probíhá také velmi podrobná diskuse na toto téma v kontextu diskuzí rady o tomto tématu. Vyslechl jsem si také diskusi o životním stylu, lifestyle v kontextu sportu. Vezměte prosím na vědomí, že demografické změny a změny v oblasti zdraví už jsou určitým způsobem začleněny do tohoto návrhu, ale bylo by zajímavé navázat to na sport. Určitě očekáváte, že se vyjádřím k tomu, že se navrhuje, že rozpočet pro EIT by se změnil. A to číslo, ke kterému jsme dospěli, to bylo výsledkem dlouhých příprav. Hodně jsme na tom pracovali za účastí různých aktérů a je zde opravdu silná podpora pro toto číslo. Nevím, kdybyste k tomu něco chtěli přidat, jestli by z DG Culture byli rádi. Děkuji. Thank you very much. Good morning. Um, yeah. Děkuji. Děkuji vám za toto stanovisko, za tuto diskusi. Chci k tomu něco dodat. EIT vychází z existující excelence a to, že bylo EIT začleněno do horizontu 2020, znamená, že má svůj podíl na této oblasti, protože znalosti a talenty a technologie, které jsou právě tímto způsobem provozovány, přispívají k plnění cílu Horizontu 2020. Já souhlasím s tím, že pokud se takto dramaticky sníží rozpočet, tak EIT nebude schopno vykonávat pákový efekt a nebude schopno mobilizovat všechny tyto zdroje, které by byly zásadní k dosažení jeho cíle. Víme, že EIT nefunguje příliš dlouho, ale myslíme si, že po důkladném hodnocení. První výsledky jsou slibné a právě proto jsme zavedli něco, co může být považováno za velmi přísné podmínky. Jedná se o uvolňování, o uvolňování rozpočtu po částech. Eh, ta druhá část bude uvolněna pouze na základě pozitivních výsledků střednědobého hodnocení. To je tedy velmi silná pojistka. Pokud EIT nebude pokračovat eh, pozitivním způsobem, eh, tak tímto způsobem budeme mít rozpočet pod kontrolou. Myslím si, že právě to rozdělování rozpočtu na dvě části nebo uvolňování rozpočtu po částech souvisí s tím, co jste říkali. Doufám, že tak je to také v legálně závazném textu a že to není jenom jaksi přátelské slovo. Pan Boris? Já bych wesprzeć e, głosy moich Já chtěl... bych rád, já bych rád podpořil své kolegyně a kolegy. Pakliže tento institut by se měl skutečně stát motorem, je... Zambitné jsou cele strategii Europa. Eh, od roku 2014 do roku 2020 a my víme, jak si žádostivé jsou cíle roku 2020, pak musí mít takový nástroj také odpovídající financování. Mé město Vroclav se také ucházelo o sídlo tohoto ústavu a nakonec vyhráli Maďaři. Tento ústav bude mít možnost prokázat, že Evropa se může stát centrem inovativních projektů. Tento rozpočet by měl být zůstat v původní vyšší verzi. Mám otázku, co zajímá mě a myslím si, že i celý výbor. Poprvé eh, v tomto rámcovém horizontu 2020 se hovoří o tom, že cíle eh, v oblasti duchovních věd by také mohly být spolufinancovány z rozpočtu, což je poprvé, že by i takové projekty mohly být podpořeny, například podpory sociálních věd, humanitních věd, duchovních věd. Jedná se o vzdělávání, o práva, sociální vědy, dějiny, dějepis a tak dále. O sport k tomu vlastně také patří. Bohužel v návrzích na rady neexistují žádné detailní návrhy V této oblasti. Tady je vlastně jenom um, takové všeobecné formulování a možná že by eh, tento rozpočet měl také konkrétně podpořit duchovní vědy prostřednictvím Evropského institutu a tak dále. Možná, že bych mohl dostat i odpověď na tyto otázky. Děkuji vám. Já tedy nevím, zda komise má odpověď na tuto otázku. The representative of the commission. Uh, can we reflect on this and um, maybe come back? Ano, dovolíte-li, tak my bychom eh, si to probrali a eh, eh, budeme vás informovat. Dobrá, děkuji. Já bych ještě poprosila paní McClarkin. Chtěla bych poprosit, aby eh, v pozměňovacím návrhu číslo 6 eh, jste tam nenechala co, že by to mělo být kompatibilní se všemi položkami programu Erasmu, ale že by to mělo být kompatibilní se všemi programy. My prostě nechceme, aby se tam objevil už zase ten název a zacementoval se tam, protože vycházíme z toho, že není správné. I když vy si to nemyslíte, já si to myslím. Proto bych bych vás poprosila, buď abyste sama tam dala pozměňovací, eh, pardon, pardon, vzdělávací program, jak se obecně, anebo já k tomu podám pozměňovací návrh. A kde můžeme od vás dostat odpověď? On the Tasty, pane Borise. You can, give it in, Můžete ji poskytnout písemnou formou, nebo jak nám tuto odpověď dodáte? So. Takže dostaneme to od pana Borise písemně a teď má slovo Emma. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Všechny poznámky beru na vědomí a děkuji všem kolegům za jejich připomínky. K tomu, k tomu, co říkal pan Bágo, náš kolega z Maďarska o EIT, já vás chci ujistit, že rozpočet v současnosti je 309 milionů. A to navržené zvýšení bylo na 3 miliardy. Takže i ten můj návrh, jedna miliarda je stále obrovské navýšení pro EIT. A jak jsme slyšeli, nebo respektive neslyšeli od komise o tom, co jsme říkali o EIT, je to mladá instituce a vlastně nevíme, jakým způsobem, jak efektivně může využít 3 miliardový rozpočet, který je opravdu obrovský. Takže podívejme se prosím na tu přidanou hodnotu na evropské úrovni. Navýšení rozpočtu máme, je pouze otázka, kdy se na ty 3 miliardy dostaneme. Jinak děkuji za podporu eh, k tomu sportu, to, co říkala paní předsedkyně o tom lifestylu, životním stylu. Já to přehodnotím, jde o to, abychom to inkom, eh, eh, zakomponovali do těch pilířů, které máme, a to jsou například společenské výzvy, výzvy pro společnost a jedna z takovýchto výzev je adaptace životního stylu a chceme to do toho nějak naroubovat. To nejsložitější, co máme za úkol my jako výbor, je to, aby naše nápady převzal příslušný výbor. Faktem je, že často se názory výboru pro kulturní záležitosti pouze odpálkují a nepovažují se za důležité. Proto velmi ráda slyším od komise, že probíhá podrobná diskuse ohledně například kulturního dědictví. Jsem si jistá, že se mnou budou souhlasit, že je nutné toto téma zmínit. A to je přesně ten důvod, abychom zajistili, že budeme vědět, odkud a kam ty peníze mají proudit. A to je například to navržené snížení navrženého rozpočtu eh, pro EIT, které nám poskytne tolik peněz. Nicméně děkuji za poznámky, beru je na vědomí. Good. <clears throat> Ten Pan Bago si ještě chtěl vzít slovo. Dnes máme tak málo bodů na programu, že si smí ještě jednou vzít slovo. Prosím. Köszönöm a szót, elnök asszony, nagy Csak egy mondat akkor, hogy rövid legyek. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, že jsem mohl ještě jednou vzít slovo. Budu stručný. A jde a o ty počty. Nebo tedy o ty částky, ty se týkají konkrétních programů. Představitel komise dnes hovořil o tom, proč eh, takovéto počty vedou k takovýmto výsledkům a ne jiným. Já bych eh, nechtěl otevírat eh, politickou debatu, ale musíme dosáhnout kompromisu v této věci. Děkuji. To jistě učiníme během našich diskusí. Komise sama je velice opatrná. Vždyť řekla, že to bude platit jenom ve dvou položkách, takže není tak jistá, že e, to, co tady formuluje, bude skutečně e, také vyčerpáno. Proto se ptám, zda tam dává takové množství peněz, i když sama pochybuje o tom, zda to bude vyčerpáno. Možná, že o tom budeme moci ještě hovořit, ale myslím si, že ta diskuze aspoň. Hmm, zahájila prostě reflexování o tomto tématu a možná, že potom se k tomu ještě přidají e, kolegové z dalších frakcí. Dobře, v tom případě ukončíme diskuzi k tomuto bodu. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy 7. června. Emo, ještě si něco chtěla říci? Ano, já jsem ten harmonogram zrovna chtěla probrat, já jsem na to zapomněla. Doufám, že proběhne další zasedání s tínovými zpravodaji. Nicméně harmonogram, termín pro pozměňovací návrhy 7. června a hlasování eh, ve výboru bude ráno 10. července. Ale 7. 7. červen se blíží, není-liž pravda, to se blíží, to je příští týden, to si tedy musíme pospíšet, aby ty nejdůležitější pozměňovací návrhy skutečně byly do té doby podány. Ano, čili dopoledne do 12 hodin 7. června uzavírám debatu k tomuto tématu. Děkuji Emě a dostávám se k bodu 5. Pozměňovací návrh ke změně směrnice opakovám použití informací veřejného sektoru. Pane Bože. To je tedy název paní Sabine Ferhajen má slovo. Není to tak zle, jak to zní. Jedná se vlastně o změnu směrnice z roku 2003, <clears throat> která upravuje, jakým způsobem by se eh, informace veřejného sektoru mohly znovu používat. Návrh komise Eh, týkající se změny znamená <clears throat> vlastně posílení toho práva, že veřejnost má právo na správné informace, protože tyto jsou veřejným statkem a proto mají být také dostupné veřejnosti. Tady komise vidí obrovský společenský, hospodářský potenciál veřejných údajů eh, právě v eh, možnosti opakovaného použití i v oblasti kultury, kde by se to mohlo eh, vlastně stát velikým příspěvkem k dalším kulturně politickým akcím. Proto si myslím, že je nutné požadovat lepší přístup k informacím a digitalizace kulturních záležitostí vlastně lépe zpřístupňuje veškeré tyto údaje občanům, když si vezmete například přístup k různým muzeím, knihovnám, divadlům a tak dále. Tento návrh však obsahuje určité body, kde mám určitou potřebu vyjasnění a na základě jednání, které jsem vedla s komisí, to není zase až tak sporné, ale přece jenom by to mělo být v textu lépe formulováno, protože by eventuálně by to mohlo mít prostě nevýhodný dopad na finanční situaci veřejného sektoru a institucí veřejného sektoru a zejména na digitální snahy eh, pro veřejný sektor kultury, zejména restriktní opatření pro různé záležitosti. Eh, takže já jsem tady stanovila několik priorit. Za prvé odkaz na to, že jak si svrchovanost rozhodnutí o tom, jaké údaje se mají zveřejnit, je skutečně ve vnitrostátní legislativě a příslušných úřadech, které mají na starosti právě zpřístupňování údajů, čili musí to zůstat v kompetenci vnitrostátní určité dokumenty znovu použití musí být vyloučeny, musí, pardon, určité dokumenty musí být vyloučeny ze znovu použití na příklad tam, kde se jedná o nekontrolované záležitosti, pakliže tedy to jsou údaje, které jsou ještě v procesu zpracování, protože kdyby došlo k povinnosti zpřístupně veškeré údaje, tak bychom ohrozili mm, ochranu osobních údajů a mohlo by tady být určité riziko. Druhý bod to je interoperabilita. Tady musí být nalezeny jasné formulace. Jedná se o to, že nelze nutit veřejné instituce, aby prostě všechny dokumenty přeměnily do digitální formy, protože určitě do zcela specifických formátů, protože určité zdigitalizované Eh, díla už byly prostě eh, dány do určité formy a není možné k tomu nutit archivy, které jsou financovány z veřejných prostředků a neměly by prostě vůbec dostatek financí na to, aby něco takového mohly zrealizovat. Mm, no, otázka je, zda vůbec by se našel nějaký uživatel, který by z toho měl užitek. Další věc, zásada neutrality. Musíme mít jasné zásady, v jakých technologiích se to bude dělat a v jakých formátech. Třetí bod, to je zřízení nezávislého úřadu, která by měla kriticky hodnotit Eh, tuto záležitost a tento požadavek nezávislého úřadu s vlastními kompetencemi je tak trochu proti zájmům jednotlivých států, eh, které chtějí omezit výdaje a je tady určitá výhrada proti zřizování další nezávislé agentury. Domnívám se, že bude smysluplné podle struktury jednotlivých států prostě to začlenit do již existujících struktur také se domnívám, že jednotlivým státům by mělo být ponecháno, jakým způsobem se bude kontrolovat řádná implementace směrnice. Veřejná zpráva by měla mít eh, vlastně povinnost zpětného důkaznictví a proto tady to obrát, to, a proto je třeba eh, tady popřemýšlet o tom, zda univerzitní knihovna ku příkladu nebo muzeum eh, skutečně mohou dodržet veškeré tyto předpisy, aby veškeré dokumenty mohly být zveřejněny, protože struktura poplatků se také liší a je třeba, aby mm, tady vlastně důkaznictví bylo prováděno v souvislosti na struktuře poplatků, čili tady to je bod ještě k diskuze, nelze eh, to formulovat ze zásady protože by to vedlo k enormním nákladům. Čtvrtý bod, na který jsem se soustředila ve své zprávě, eh, jsou tedy zásady poplatku a tarifů. Máme tady také možnost komerčního využití údajů, kde by veřejné instituce měly sami vybírat určité poplatky a co se týče dalšího znovu použití informací, to by mělo jít podle struktury a podle mm, toho, jak je to v jednotlivých eh, státech upraveno, eh, protože někdy veřejná zpráva, archivy a muzea eh, mají skutečně problémy s tím, kdyby měli nějakým způsobem přepracovat formáty, ve kterých uchovávají díla. Knihovny, muzea, archivy musí totiž z části také sami financovat svůj provoz a kdyby jim odpadly příjmy z poplatků, z vybírání poplatků, děkuji, tak by prostě jednotlivá muzea se dostala do velikých eh, problémů. A proto je třeba mm, mít tady ještě zachovat tuto možnost pro jednotlivé instituce, aby z toho také ty peníze měly. Co se týče kulturního sektoru, je to nesmírně důležitá záležitost, zejména v souvislosti s Europeanou a dalšími digitalizačními iniciativami. Máme často partnerství se soukromým sektorem, kdy soukromý partner financuje digitalizaci a zároveň tím získá exkluzivní právo pro prodej těchto takto digitálně převedených děl a myslím si, že právě proto, že to umožňuje urychlení digitalizačního procesu, mohli bychom to i nadále podpořit, ale e, mám něco proti tomu, že ta práva výlučného znovu používání by e, měla jít neustále. Já si myslím, že by tady měla být zavedena ta lhuta sedmi let e, myslím si, že tato výlučnost na sedm let by bylo smysluplnou formou, jak ten digitalizační proces um, popohnat ku předu. Jak jsem si všimla, tak zpráva ode včerejška či ode dneška je k dispozici ve všech jazycích, které potřebujeme. Na základě těch svatodušních svátků bylo poměrně obtížné získat včas překlad. Lhůta pro pozměňovací návrhy 7 červen Velice ráda bych se setkala 4. června večer se stínovými zpravodaji mm, nebo v předvečer a mm, tady pak, když to nebude možné, budeme muset najít jiný termín a na výboru pro kulturu budeme hlasovat 10. června, příslušný výbor ITRE bude hlasovat 24. září. Děkuji. No, to je tedy velice komplikovaný materiál, to jsem ráda, že se o to nemusím starat. Já děkuji Sabino, že to děláš ty. A teď dávám slovo paní kolegyni, která to má tež na starosti, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji kolegyně Frhajen, že eh, si měla dost odvahy tento návrh eh, převzít. Já v podstatě nemám moc co dodat. Eh, v zásadě považuji za správné, že jak doufám, táhneme všichni za jeden provaz v tom, že říkáme, nebudeme vytvářet žádné mega úřady v Evropě, které by to měly řídit, ale necháme to na členských státech, aby si tyto našli sami chytré způsoby, jak toto řešit. Já si myslím, že už existují struktury v členských státech, které si to mohou vzít na starost. A myslím si, že e, případ od případu lze případně tyto věci právně řešit v členských státech. Není proto potřeba vytvářet nový evropský úřad. E, důležitá, důležitý z hlediska hodnoty je prvek ten, že Eh, se ta, tyto právní záležitosti netýk, netýkají například rádiových eh, archivů. Eh, když mluvíme o těch, tak je to ve skutečnosti, myslím, něco, co by skutečně touto směrnicí vůbec nemělo mít řešeno. Podobné to je s tou strukturou poplatku a, a paušálu. Já si myslím, že si opět velmi dobře řekla, že je nutné zohlednit konkrétní situaci veřejných pokladen, je nutné alespoň pokrýt základní náklady a tím pádem je potřeba vybírat alespoň poplatky, které toto zajistí. A e, je dobře, že by ta směrnice měla říci, co je a co není povoleno, a to tedy výslovně. E, k těm přidruženým e, povinnostem to já budu muset ještě probrat, eh, jestli s tím souhlasím nebo ne, protože jsem překlad dostala teprve dnes ráno a neměla jsem čas si přečíst všechny podrobnosti, ale já si myslím, že ten předložený návrh představuje velmi dobrý základ pro další diskusi a předpokládám, že budeme schopni, eh, schopni schody, abychom to mohli výboru ITRE, je to výbor ITRE, dále předat. Děkuji. Já se chci zeptat Sabiny, kde se tam nachází ta, ten mamutí úřad, eh, který se má zakládat. Já to tady vůbec totiž nevidím. Ono se tu eh, hovoří o analýze na úrovni EU a že se musí koordinovat mezi nezávislým úřady, ale o nějakém obřím úřadu se tam vůbec neříká. Nicméně samozřejmě dovedu si představit, že to tam někde asi bude, protože ono se o tom hovoří vlastně úplně všude. Eh, ty velké úřady jsou velmi oblíbené u některých, že ano a souhlasím s tím, že my to nepotřebujeme, ale já to v tom čísle 14 vůbec nevidím, anebo to možná čtu špatně, nebo... Ano, samozřejmě ten pojem mamutí úřad tam nikde není, ale hovoří se tam že se má, o tom, že se má vytvořit odpovídající úřad. A e, já bych ráda řekla, že nejde o to, že by se vytvářel nový úřad, ale že by se, e, že by se e, využívaly kapacity stávajících úřadů. Dobrá, můžete nám přečíst, kde to tam je? V té 14 to prostě není. Pro řádné prosazování této směrnice a tak dále a tak dále Eh, má probíhat dozor nezávislými úřady, které budou zodpovědné za, zpraco- za následné zpracování veřejných informací. A pak má existovat koordinace těchto nezávislých úřadů, tedy už v Já to tady vůbec nevidím, tu hrozbu nějakého mamuta. Také nemá být žádný úřad na evropské úrovni, má to být centrální. Já jsem chtěla vyjasnění na tomto místě, aby to mohly dělat také úřady, které již existují, aby to mohly rozhodnout jednotlivé státy, protože z části už takové instituce existují, čili aby nedošlo k vytváření nových separátních úřadů. V první řadě, eh, už jsem také říkala, že jsem vedla celou řadu jednání s komisí, jedná se o vyjasnění toho, co vlastně komise ani nechtěla proklamovat, ale musí to být natolik jasné, aby jednotlivé členské státy to nepochopily špatně, aby se nedomnívali, že oni proto musí ještě vytvořit určité agentury. Dobře, ty si chtěla zabránit tomu, aby tady vznikly pochybnosti, které třeba ještě tady nejsou, ale vzniknout by mohly. Rozumím tomu, je dobře, že to takto předvídáš, aby prostě to potom nemohl někdo takto interpretovat. Je tady komise, Někdo z komise pro tuto téma, pan Richards. Cvětina? Grazděna pěvská není. No, to je bezva. No, tak nemůžeme hold nic dělat. V tom případě to zřejmě půjde i bez nich. Tak je srdečně pozdravujte, řekněte jim, že, nám dnes, že jsme dnes postrádali. Uzavřeme debatu? Ne, ještě kolegyně, prosím. Euh, no, já jsem měla otázku, jaké je pole působnosti tohoto usnesení? Týká se to také eh, veřejných eh, osobních údajů občanů, ano nebo ne, protože je to pro mě důležité. Eh, Směrnice neříká vůbec nic o tom, jak jaké údaje se budou zveřejňovat. Říká především o tom, jakou formou budou veřejné údaje zpřístupňovány. Existují pravidla v každém státě, každý stát má proto svou legislativu vyplývající již z roku 2003, kdy došlo k implementování té původní směrnice a kdy, a co se týče kvality těch údajů, je to tak, že osobní údaje samozřejmě nesmí být zveřejňovány. Ehm, nejde rozhodně o zpřístupňování osobních údajů. Jde o to, aby údaje, které lze veřejně zpřístupnit, byly také digitalizovány, aby k ním skutečně veřejnost přístup měla čili umožnit uživatelská práva občanům, podnikům pro nové služby, byly třeba meteorologické údaje nebo katastrální údaje. E, ty samozřejmě mohou pro geofyzikální služby používat. Čili e, takovýto druh údajů mm, vlastně by mohl znamenat miliardy uspořených eur pro možnost už Rozhodně co se to netýká osobních údajů, to znamená ochrana osobních údajů tím není dotčena, tady se to prostě týká záležitostí, které již byly podpořeny na základě peněz daňových poplatníků, aby mohly být znovu použity. Není-liž pravda. Již nikdo k tomu nechce hovořit, uzavírám tedy Bod číslo To Už jsme řekli, že pozměňovací návrhy První předsedkyně říká 11. června a má se hlasovat koncem června. Dobře, a teď se dostáváme k další zprávě EMI, a to je zpráva o provádění směrnice o právu na opětný prodej. Emo, máš slovo. Um, this... Ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Jedná se Um, výsledky uh, průzkumu dopadu na evropský trh. Uh, směrnice byla úspěšná a umožňuje uh, žijícím umělcům znovu tedy <clears throat> čerpat um, z toho, co už jednou vytvořili a také myslím, že to dává kultuře větší význam. Nicméně globální podíl trhu za tedy eh, díla žijících autorů velmi poklesl v porovnání se zeměmi, které takovéto systémy nemají. Tím pádem Evropská unie se dostává do nevýhody eh, v porovnání se třetími zeměmi. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby Evropská unie pozbuzovala třetí země eh, k zavedení práv na opětný prodej, aby vzniklo rovné pole pro všechny. Vím také, jaký dopad by mělo rozšíření eh, těchto práv i když by se to týkalo eh, už nežijících umělců. Někdy je velmi obtížné vystupovat tedy tyto autory pro držitele práv, především pro ty drobnější obchodníky, kdyby se tedy rozšířilo toto právo i eh, na nežijící umělce. Myslíme si, že je to důležité v Evropě, aby tedy pokračoval tento kreativní cyklus. V každém případě si myslím, že je důležité provést hodnocení dopadu. Myslím si, že by to bylo velmi užitečné. Těším se na vaše názory. Ich sehe momentan niemand. Nevidím momentálně žádné žádosti o slovo, nicméně eh, pokud vím, tak eh, mě už několikrát eh, mý návštěvníci informovali o tom, že tato právní opatření jsou v podstatě jenom v EU a nikde jinde a že tím pádem celý ten trh se přesunuje do Ameriky nebo do Asie nebo ať už kamkoliv jinam, ale jinam každopádně. A e, je to v podstatě ztráta obrovského penza hodnot a já jsem velice ráda, protože e, se toto tedy řeší. EMA, pokud vím, je také v kontaktu s výborem pro právní záležitosti. Pokud vím, tak pan Lin, předseda tohoto výboru, e, rovněž se nechal informovat přesně těmito lidmi, kteří říkají, Eh, v podstatě to, že eh, tento návrh pouze otví, otevře eh, dveře malým galeristům, ale nic jiného nedosáhne. A já jsem velice ráda, že proto toto dále řešíme. Hlásí se někdo o slovo, kdokoliv o slovo? Prosím, Marko. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu aspektu, který teď zdůrazňovala kolegyně McClarkin, bych chtěl říci, že si myslím, že bychom to měli ještě společně probrat, protože je to velmi důležitý prvek. Jak říkala paní předsedkyně, pak v souvislosti s výborem Jury. Myslím si, že je to důležité a měli bychom se také podívat na to, co si o tom myslí kolegové z výboru Jury. Především vítám to, co kolegyně McClarkin navrhla, a sice začlenění výzkumu v oblasti evropského kulturního dědictví jako jeden základní prvek. Já si myslím, že my jako kulturní výbor bychom to měli zdůraznit, protože zatím to tam specificky začleněno není. V té prezentaci Horizont 2020. To je tedy aspekt, se kterým souhlasím a je to případ, nebo tedy věc, kterou bychom měli znovu ještě posílit. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Mohu dát slovo hned panu Bagovi. Se připojuji k tomu, co eh, říkal eh, předřečník a také k návrhu zpravodajky, protože je tam celá řada problémů, jimiž trpí galeristé v Evropě, protože se posilují takové trhy, jako je třeba trh čínský, trh evropský, se pořád zmenšuje. A je tedy velmi důležité pro náš výbor, abychom se pokusili zachovat tento trh a dohlížet na to, aby se dodržovala práva. A musíme vzít v úvahu také dopad na světový trh. Jde o to, abychom podporovali trh, podniky a všechny účastníky trhu. Děkuji. že já se dívám na lavici komise, která je stále prázdnější. Je tady, už tu nikdo není. No, docela bych byla ráda, Eh, kdyby někdo komisi napsal, že eh, nám záleží na její přítomnosti i v úterním dopoledni po pondělním svátku, bych se tedy domnívala. Prosím, zaprotokolujte to, ano? Děkuji vám. Eh, Mě dáme slovo, prosím. Thank you, colleagues. O, děkuji, vážení kolegové, za vaše připomínky. Je mi opravdu líto, že tu není nikdo z komise, že by nám třeba reagovali na naše otázky, zejména pokud jde o dopad a provádění tohoto návrhu. No, je potřeba, abychom zajistili, že budeme mít vzkvétající trh s uměním zde v Evropě, aby to nemělo negativní dopady na kulturu, kterou se dnes snažíme zavrhat, zachovat a na kulturní rozmanitost. Je potřeba, abychom našli řešení, které bude fungovat u nás v Evropě a zároveň nás nevytlačí z trhu, ne, nezmanipuluje trh. Je potřeba toto eh, mít vyrovnané. Termín je 6. června. To se posunulo ze 7. na 6. z 5. na 6. Par, pardon, aby sekretariát měl dost času všechno připravit a hlasovat se bude opět dopoledne 10. července. Děkuji. Dank. Děkuji mnohokrát. V tom případě ukon, uzavíráme bod 6. Bod 7 také nemůžeme projednat, protože Spravodajka neomluveně se dnes nedostavila, ostatní se alespoň omluvili a řekli, že to nemohou dnes být. Nebo je tady? Přijde? No dobře, takže stahuji všechno, co jsem řekla, takže teď budu velice příjemná. Mám radost, že paní Šajke přijde. Jedná se o dotvoření jednotného digitálního trhu. Až přijde, tak o tom budeme moci hovořit. Pro kolegy, kteří se nedostavili včas, musím říci, že bod 8 se nebude dopoledne projednávat a že v návaznosti na paní Šalke hned provedeme schůzi koordinátorů. Pak budete mít totiž trošku volná, abyste se mohli připravit eh, na tu práci, která vám byla ubrána tím dlouhým tý- víkendem. Takže až tedy paní Šáke dorazí, tak probereme její zprávu, ale ráda bych tedy požádala spolupracovníky, aby upozornili jejich respektivní koordinátory na to, že za půl hodiny by tady měly být abychom mohli tedy provést schůzku koordinátoru. A dnes se bude jednat o velice důležité záležitosti. Prosím pěkně. Já bych chtěla využít eh, té chvíle, kdy čekáme na kolegyni. Ještě jednou chci všechny poslance a poslankyně srdečně pozvat i naše asistenty a, a pracovníky výboru a koordinátory na velkou a, sportovní událost, která se bude odehrávat před Evropským parlamentem. My organizujeme velký evropský fotbalový turnaj, tedy turnaj europoslanců. Přihlásilo se 18 národních týmů, budou tam také zástupci španělská, kteří už eh, roky hrají v Realu Madrid. Pokud jde o historii eh, polského fotbalu, tak tady budeme mít pana Jerzyho Dudka, eh, který hrál v Realu Madrida v Liverpoolu. Budeme mít také ochutnávku polských produktů a tak dále. v každém případě chceme upozornit na to, že sport si zaslouží zvláštní pozornost. Prosím vás o přítomnost. Eh, proběhne zahájení za účastní paní komisařky Vasiliu a, a také eh, předsedy parlamentu. Bude se to konat v 12 hodin 15 minut. Všechny vás zvu. Děkuji mnohokrát. Já bohužel nemohu dorazit, protože mám velice důležitou záležitost. Všichni Němci, kteří tu jsou, vás chci informovat, k posledním kolatinám mi darovali poslanci vystoupení v Lindenstraße, což je takové slavné vysílání v německé televizi a to musím absolvovat. Já na to vždycky koukám, protože to už se vysílá 30 let a oni si řekli, no něco originálního te, teď je musíme darovat a tak my ke nám darovali výstup v této Lindenstraße a já tam budu mít natáčení. Dobře, takže ve středu to nemohu být, ale vrátím se ve středu odpoledne a možná ještě na zbytek fotbalu se budu moci podívat. Ale na ten výkop tam nebudu moci být, ale tam bude pan kolega Schulz a ten to jistě udělá lépe než já. To bylo asi sexistické, co? No dobře, už to nebudu říkat, dobře. <laughs> Takže teď se dostaneme k bodu sedm. Máme radost, že dorazila kolegyně Šáke. Okamžitě jí dáváme slovo. Thank you so much and, um... Děkuji vám mnohokrát. Eh, skutečně mě potěšilo to, co jste říkal o tom svém narozeninovém dárku. Je to přesně v, v poli působnosti tohoto výboru. Tak, eh, teď eh, můj návrh stanoviska pro výbor pro vnitřní trh, dotvoření jednotného digitálního, digitálního trhu a jde také o zdůraznění eh, témat, eh, za která jsme zodpovědní my ve výboru pro kulturu. Doufám, že kolegové měli příležitost si to přečíst. Není to tak dlouhé, je to pouze stanovisko. V podstatě tedy má doporučení. Návrhy se soustředí na navýšení infrastruktury IKT, eh, využívání mikroúvěrů, mikropladeb pro zajištění přístupu k mediálním a kulturním obsahům, v digitalizované formě a potřeba eliminovat bariéry při dokončování jednotného digitálního trhu, což je velice důležité, abychom vypracovali celoevropský přeshraniční trh služeb, které budou poskytovat většinu obsahu, který je pro lidi důležitý a tím je hlavně tedy obsah kulturní. No a to je v podstatě to hlavní toho, eh, z tohoto návrhu stanoviska. Jde o odstraňování bariér v, ve vnitřním evropském digitálním trhu, což je velice důležité pro přístup k uměleckému obsahu online. Věřím, že toto získá širokou podporu a že se nám podaří zdůraznit aspekt výboru pro kulturu, že to není technické téma nebo tržní téma, ale že nám jde o toho spotřebitele, o toho diváka a že ten musí být ve středu našeho snažení prostředí online a že zohledníme náležitě jeho roli tak, aby tedy digitální vnitřní trh mohl eh, zjednodušovat přístup ke kultuře a k umění. Děkuji ti mnohokrát, Marejke. Já si nejsem tak zcela jistá. Zda eh, lituji toho všeho, stejně tak jako vy, co tam všechno je napsáno, protože já mám tak trochu strach z toho, co se týče určitých obsahů. Ehm, proto se na to musím ještě bedlivě podívat. Tady napsáno, lituje snah po rozšířených snahách blokování webových stránek. Ehm, to znamená ultimo ratio a co se týče chování spotřebitelů a tak dále. No, nejsem si tak zcela jistá. Nevím, jak se mi podaří dostat věc si s počítačem nenaleznuli někde možnost, jak to zablokovat, ale možná, že to je moje laická představa. Když však vidím, co všechno nezabráněně se může ukazovat na internetu, tak už musím říct si zejména s ohledem na dětskou pornografii, že to mě tedy zrovna eh, nenaplňuje optimismem a tady bych byla opatrnější. Prosím pěkně. děkuji, kolegyně, děkuji. No, přesně to, co si právě řekla, mm, je takovým heslem i pro mě mm, já si myslím, že je dobré, jak to bylo ve zprávě formulováno, protože i v souvislosti s dětskou pornografií jsme už tady vedli vehementní pře v našem kulturním výboru, zda se to má blokovat nebo ne. E, problém se ukazuje při veškerých opatřeních, kdyby se měly zablokovat internetové stránky, že se vydáme v šanc nebezpečí, že jak si okleštíme internetová práva nevinných. A proto tady v našem výboru musíme, a taky jsme se vždycky snažili být velice opatrní, a vždy jsme řekli, jednáli se o nelegální obsah, měl by být vymazán a nikoliv zablokován přístup k němu. Také jsme v minulých letech, eh, jak ve Francii, tak ve Velké Británii, zažili ty vehementní pře a ve Velké Británii to vedlo potom k zákonu týkající se varujícího modelu, který počítá s tím, že komunikační proudy by měly být kontrolovány a myslím si, že v tomto procesu musíme vždy rozumně zvažovat individuální práva na informaci, na sebeurčení jednotlivce, na komunikaci a prostě veškeré svobody a na druhé strany, na straně zvažovat to, co by se týkalo skutečně porušení například autorských práv je třeba dospět k rozumné vyváženosti, abychom dítě nevylili rovnou s vaničkou, a aby prostě komunikační svobody eh, nebyly okleštěny eh, na základě jaksi vytunelování těch eh, osobnostních práv jednotlivce na svobodu. Myslím si, že celá řada poslanců, kteří velice kritizují autenticky se staví k možnosti blokujících mechanismů v souvislosti s autorskými právy. A myslím si, že je velice správné, že se ve zprávě také poukazuje na to, eh, že je důležité eh, zavést jednoduché systémy hrazení, placení a tím pádem také vytvořit možnost pro legální stahování za rozumných jednoduchých podmínek takovým způsobem, eh, že to bude usnadněno a vůbec ne, nebude pak potřeba jít na, do té nelegální stránky, aby se člověk stahoval nelegálně stahovat údaje hmm, když tu budou veškeré další opatření, které potřebujeme k určité osvětě k tomu, abychom prosadili, že kreativita má také svou hodnotu, kterou je třeba zaplatit a to je třeba jaksi dostat do obecného povědomí. A proto se myslím, že paní kolegyně zpravodajka tady nalezla rozumnou balanci, rozumnou vyváženost. Děkuji mnohokrát. Paní Nebendalová, prosím. Děkuji vám pěkně, já tu sedím tak trošku skrytá. V prvom radě bych chtěla chcela povedať... Děkuji, já tu sedím tak trochu schovaná. Nejdřív bych chtěla říci, že Stanovisko paní kolegyně je velice dobře sepsané. Většinu záležitostí, které jsem řekla, vlastně již řekla kolegyně Petra. Ehm, to, co Mariče napsala do svého návrhu, je podstatné a zejména ty mikroplatby, které jsou celkem dobrou záležitostí, kterou lze použít na šíření kultury, a kulturního dědictví, které máme, neboť tím, že se digitalizují záležitosti, ale také se říká, že sídlem roste chuť. Vidíme, že lidé chtějí stále více využívat kulturní díla, hudbu, ale i jiné záležitosti, hudbu, je třeba dále rozšiřovat možnosti digitalizace v internetu. Máme také politiku širokospektrální, potom tady máme také téma digitální Evropy a to vše tvoří součásti naší politiky a proto je třeba rozšiřovat možnosti internetu zejména ty digitální možnosti, ale zejména se zavádění mikropladeb, aby lidé si mohli koupit to, co chtějí, využít toho, proto se domnívám, že tady nebude třeba mnoha pozměňovacích návrhů. Je to velice dobře sformulováno. Děkuji. Děkuji, Emo. Thank you. Well, I will... Děkuji. Děkuji za zprávu paní Šalke na dokončení eh, jednotného digitálního trhu. Já jsem stínová zpravodajka ve výboru IMCO. Na podobné téma je samozřejmě bez pochyb že internet má obrovský potenciál, může eh, mít hodnotu až několik bilionů euro a 100 miliard euro ročně v obchodu. Eh, souhlasím eh, s tím, co bylo řečeno o obsahu online. Je důležité, aby vlastníci práv byli odměňováni za svou práci. Ovšem k odstavci 4 tam chci zdůraznit důležitost detekce autorských práv. Je potřeba analyzovat také business modely, například multilicencování, aby se zachovalo náležité vlastnictví vlastnických práv a autorských práv, ale je nutné, abychom byli schopni detekovat to, co je předmětem autorských práv na, in, na internetu. Souhlasím s tím, co říká paní Šalke o fragmentovaném systému autorských práv online, protože je naprosto nepřijatelné, aby eh, autoři podléhaly různým autorským právům v jiných zemích. E, například pokud jde o iTunes, e, online obchod, Funguje to jinak v Belgii, v Anglii a jinde, což představuje obrovské bariéry pro spotřebitele v Evropě. Je důležité rozšířit nabídku spotřebitelů v Evropě a chránit jejich práva. K blokování obsahu já mám na to úplně jiný názor. Já si myslím, že všechny nástroje by měly být k dispozici Pakliže to tedy někdo potřebuje udělat, samozřejmě eh, jsou zde témata, která je nutné diskutovat, u kterých je blokování nutné, například dětská pornografie, to je jasné. Ale tady musíme myslím, jasně říci, že jde o dotvoření jednotného digitálního trhu. Nejde nám o svobodu na internetu a kontroverzní témata, ochranu autorských práv a tak dále. Jde nám o dotvoření jednotného digitálního trhu a konkurenci v něm. Děkuji. Ja. Sabine. Sabino. Já bych také velice ráda připojila ještě jeden aspekt. Je správné a důležité eh, zmínit právo autorského práva a fragmentování, fragmentací. A také bych si přála Eh, aby byla také představena ze strany komise eh, revize autorského práva, ale teď musíme také eh, vyžadovat od komise předložení návrhů společností sloužících k ochraně autorských práv. Důležitá je také ta záležitost využívání širokopásmového internetu, protože mm, zatím jsou ještě překážky v přístupnosti trhu, když eh, pomyslím například na určité oblasti venkovské, které nemají ještě přístup k tomu, tak je to určité vyloučení jejich, kterou nechceme. Proto je nesmírně důležité odkázat tady i na tyto možnosti. A já bych to možná ještě zdůraznila v rámci pozměňovacího návrhu, abychom skutečně sem dali ještě jednou důrazněji to vybudování širokopásmového internetu. Potom ještě ve zprávě je sformulováno, že blok blokování internetových stránek může být pouze ultima ratio, čili až ta úplně poslední možnost ale musíme nalézt možnosti také chránit autorská práva. Máme tady právo na svobodu inform, získávat informace a přístup ke všem možným informacím, ale to koliduje občas také skutečně s právem na ochranu vlastnictví a neměli bychom to podceňovat, Mm, protože to také má hodnotu eh, pro ty, kteří to vytvořili. A to je třeba zdůraznit, že obě práva jsou eh, stejně legitimní a musí být stejně chráněna. A proto je třeba nacházet možnosti legálních cest. A čím více legálních nabídek budeme mít, tím více bude klesat potřeba eh, stahovat si nelegální platformy. Madame Benerabato. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako mé kolegyně souhlasím, plně souhlasím. Myslím si, že tento článek 7 je velmi důležitý. A to, že by se sankcionovalo a blokovalo, to podle mě není dobré řešení. Viděli jsme to ve Francii, existuje také mezinárodní dohoda ACTA. Já si myslím, že musíme najít řešení, která umožní všem občanům co nejširší přístup ke kulturním produktům. Eh, dále jako eh, řešení podporujeme spíše to, aby zde byly takové paušály, že by se zaplatil paušál a na základě toho by bylo možno přistoupit eh, k celému množství produktů. Dále také podporuji myšlenku zpravodajky v tom smyslu, že sankcionování a blokování internetových stránek bylo hodně eh, používáno autoritářskými režimy, například v Tunisku nebo v Číně. A je tedy důležité neotevřít tuto možnost eh, blokovat internetové stránky právě těmto autoritářským režimům bez nějakýchto pravidel, protože tímto způsobem se omezuje svoboda občanů a jejich svobodný přístup ke všem kulturním statkům. Děkuji. Paní Benarabato, my tady hovoříme o vnitřním trhu a nikoli v Číně či jiném potlačov, utla, utiskovacím režimu. Čili my bychom se měli soustředit pouze na naše záležitosti, ale také zastávám ten názor, že téma autorského práva, které se skutečně objevuje, vždy by ne, nemělo být tady prostě smeteno ze stolu. Čím více autorů budeme mít, eh, tím více uživatelů, proto potřebujeme eh, také možná určité záležitosti ještě ozřejmit pod pozměňovacími návrhy. A když se podíváte, paní zpravodajko, na bod 7, pak, když to necháte tak, jak to necháte, možná že byste to mohla ještě trošku změnit a navrhnout na základě toho, co tady už bylo řečeno ze strany kolegyně k dětské pornografii, že by se tam nenapsalo blokování, ale vymazání, výmaz těchto záležitosti. Dobře, e, teď ještě někdo, pan Boris, prosím. Jeżeli mluvíme o... Když hovoříme o dokončeném digitálním trhu v Evropě, tak e, musíme zdůraznit, že je zde spousta občanů, kteří nemají přístup e, Hovoří se o tom, že potřebujeme evropské zdroje na to, aby se podporoval boj proti tomuto digitálnímu vyloučení. A zatím nedostatkem přístupu k internetu máme eh, právní překážky. Měli bychom eh, přistoupit k určité unifikaci právního systému. Je opravdu skandální, že představitelé různých členských států nemohou eh, využívat eh, takových možností, jako je nákup eh, internetových služeb, eh, protože máme třeba celou řadu portálů, které jsou dostupné nebo otevřené jen občanům těch kterých členských států. Je třeba, aby Evropská komise postupovala v této oblasti. Hovoříme o panevropských licencích. To je směr, kterým bychom měli postupovat. Týká se to tedy nejen na hudebního sektoru, ale také audiovizuálního sektoru. My bychom měli od Evropské komise, podle mého názoru, získat eh, odvážné návrhy, které by se týkaly nových modelů fungování digitálního trhu, ať už to bude systém Richeltový systém, tedy jaký paušální systém, nebo zda budeme platit za každé kliknutí, to už je jedno, ale musí to být eh, dostupné všem občanům aby si občan mohl rozhodnout, zda si tuto službu koupí nebo ne. A zatím ještě Evropská komise nepředložila žádné takovéto řešení. My se zatím zaměřujeme na drobnosti a celý svět jde ku předu. Vstupuje na náš trh a žádá nás o větší odvahu. A my bychom chtěli využít eh, této zprávy, abychom získali velmi odvážná právní řešení a také odvážné business modely od Evropské komise. Děkuji. Dobře, protože tady není nikdo z komise, eh, ráda bych konstatovala, eh, že tady zase ten, a protože ten, co tady byl příslušný k tomu prvního textu, zase odešel a to je žalostné, Poprvé tomu bylo tak, že zase zastupci komise byli v Evropském hospodářském a sociálním výboru a tam se nejedná o legislativní proces a nemohli být u nás. Teď tady není vůbec nikdo. To je tedy skutečně pozoruhodné. Dovolte, abych řekla, že takto to skutečně nejde a já to dám písemně komisi. Vy jste tady vždycky, ale vy samozřejmě nemůžete nahradit všechny ty ostatní. Já nechci hubovat na vás. Vy jste velice milá, vím, že tím trpíte, ale prosím pěkně. Je vraiment désolée de cette situation. Euh, je mi opravdu líto. A tato situace, ta osoba, která tady byla, přišla kvůli bodu 8, takže se vrátí dnes odpoledne, když se bude řešit bod pana Fontany. Jinak zase eh, kolegové z jiného ředitelství přišli na 10 eh, hodin, protože počítali s tím, že se ten bod bude projednávat 10 hodin. Takže přišli pozdě, ale nebyla to jejich chyba, protože jim bylo řečeno, že se to bude probírat v 10 hodin. Jinak my velmi eh, sledujeme práci kulturního výboru. To je teď poprvé, kdy máme problém najít někoho, kdo by přišel, ale myslím si, že je to také z toho důvodu, že zasedá spousta výboru. Je mi opravdu líto, že to tak dopadlo, ale děláme opravdu všechno, abychom mohli sledovat vaši práci. Děkuji. Ažu. No, to tedy rozhodně e, nevěřím. Komisi že dělá všechno pro to, aby nám pomohla ve vaší práci, nikoli vy, ale komise. A ještě jednou konstatuji, tak toto nejde. Když je to na programu, tak tady musí být třeba ne hned v 9, ale nemohou vycházet z toho, že program zůstane tak, jak je, protože o tom se jedná teprve ráno a schvaluje se program ráno. Vždyť by se bývalo mohlo zatelefonovat a řek, říci, bude se to projednávat dřív, přijďte dřív, třeba nebyli k dosažení, já se nechci přijít s vámi já vím, že vy děláte všechno, co můžete, ale eh, Očekávala, očekávala bych poněkud více respektu instituce vůči nám. Měla by respektovat více parlament, napíšeme tedy přátelský dopis. A teď se dostáváme k dalšímu tématu. A tak. Marike, ještě omlouvám se. Marike, prosím pěkně. No, it's okay. I'll be brief and I... Děkuji, já budu velmi stručná. Děkuji všem za poznámky. Myslím si, že zde panuje všeobecný soulad v tom, že musíme navýšit obsah eh, legálního obsahu, o objem legálního obsahu, který je k dispozici. Eh, děkuji také kolegům za návrhy ve smyslu harmonizovaného nebo udržitelnějšího způsobu řízení autorských práv ten návrh eh, na mazání, na místo blokování určitých, členský, eh, určitých webových stránek je, je, je eh, důležitý a já ho beru na vědomí. Je důležité říci, že nemluvíme o kriminalitě jako takové, o dětské pornografii. Samozřejmě toto jsou ty nejhorší zločiny, které si umíme představit, ale hovoříme zde v tomto výboru o něčem naopak velmi krásném, o umění a kultuře online, pro což se lidé mají natchnout. Ovšem i zde existuje, několik myšlenkových směrů. Jeden se soustředí spíše na vynucování práva, druhý spíše na otevírání nových příležitostí. A vzhledem k tomu, že chceme plně využít příležitosti evropského digitálního trhu, jak říkala kolegyně Emma McClarkin, která na tomto pracuje z hlediska výboru pro vnitřní trh, jsem přesvědčena, že my jako výbor se můžeme soustředit na zvýšení obsah, e, objemu legálního obsahu, což bude jakási protiváha poptávce po nelegálním obsahu, což bude znamenat, že nelegální obsah ztratí jaksi důležitost a ušetříme tím i spoustu veřejných peněz, což je přesně ten způsob, jakým takovéto vynucování musí probíhat. Takže ještě jednou děkuji všem za poznámky. Pakliže potřebujete nějaká vysvětlení při vypracovávání pozměňovacích návrhů, obraťte se na mě. Já jsem přesvědčena, že můžeme pro komisi vypracovat solidní návrh, který snad bude vyslyšen a zohledněn jak v parlamentu, tak v komisi. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Marejke. 5. června je to možné, už 5. června se mají předložit pozměňovací návrhy do tedy 12 hodin, pozměňovací návrhy k zprávě Marekes, takže bych ráda požádala kolegy, aby se vyjádřili, kteří se vyjádřili k širokopásmovému internetu, aby eventuálně se domluvili s Marike, možná, že by to mohla Marike tam rovnou převzít a nemuseli se podávat další pozměňovací návrhy a na příštím zasedání bychom to mohli schválit. Děkuji mnohokrát. Zpráva kolegy Fontány byla dnes ráno 9 přeložena na dnešní odpoledne. V tom případě mi dovolte, abych ukončila naše dopolední zasedání a žádám všechny koordinátory, aby zde zůstali, protože máme nesmírně důležité zasedání, na němž je třeba leco rozhodnout.